dohodnout na nějakém principu, který nás dovede k uznání, obecnému uznání reformy rybolovné politiky a víceletým plánům. Díky. Tím jsme ukončili rozpravu. A teď máme na pořadu jednání prohlášení místo předsedkyně komise vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o strategii Evropské unie pro Arktidu. Za paní místopředsedkyni dostane slovo pan komisař File. Uh, uh, uh, paní předsedkyně, vážení poslanci, Evropská unie nyní přispívá k arktické spolupráci. Eh, je mi potěšením promluvit dnes k parlamentu jménem eh, vysoké představitelky a místopředsedkyně Ashtonové o eh, arktické politice Evropské unie, která následuje po schválení spojeného sdělení komise a vysoké představitelky z minulého června. Od té doby nastal značný pokrok. V posledních deseti letech jsme se stali největším sponzorem arktického výzkumu a přispíváme 20 milionů euro za rok. Kromě toho Evropská unie v rámci regionálního a přeshraničního financování eh, investovala přes jednu miliardu euro do ekonomického rozvoje arktické oblasti od Grónska až po Rusko. K tomu, když přičteme bilaterální příspěvky členských států, tak celková suma se šplhá téměř ke dvěma miliardám euro. E, další kroky, které, které plánujeme, ještě zvýší e, význam Evropské unie v arktické spolupráci. Naše politika se soustřeďuje na tři e, klíčové body. Znalosti, odpovědnost a angažovanost. Začneme těmi znalostmi. Nový program Evropské unie eh, Horizont 2020 eh, vytvoří užší vazby s eh, vědci z třetích zemí. Zkoumáme také proveditelnost vytvoření nějakého evropského arktického informačního centra. Dále k odpovědnosti. Chceme eh, spolupracovat s našimi arktickými partnery a se soukromým sektorem na eh, vytváření eh, ekologických a nízkorizikových technologií, které by byly které by se používaly v těžebním průmyslu a loďařském průmyslu. A dále, pokud jde o angažovanost, tak vedeme dialog se všemi arktickými státy a zainteresovanými stranami. Komise i nadále bude komunikovat s domorodými arktickými skupinami a spolupracovat s nimi v celé řadě praktických oblastí. Také zorganizujeme eh, dialog arktických eh, domorodých skupin v nejbližších měsících. Důležitým rozhodnutím Evropské unie eh, je žádost o status pozorovatele kterou podalo osm arktických států, jež tvoří Arktickou radu, což je podle našeho názoru klíčové Mezinárodní fórum pro arktické otázky. Domníváme se, že e, členové Arktické rady dospějí k férovému rozhodnutí, e, které vezme v potaz e, významný příspěvek, který může Evropská unie přinést této radě. Jsem proto vděčný eh, Evropskému parlamentu za mnohostranou podporu eh, této žádosti. Na závěr bych chtěl říct, že ať už děláme cokoliv, tak jednu věc pro Arktidu udělat musíme. A sice spolupracovat eh, s našimi mezinárodními partnery na boji proti klimatickým změnám a omezit globální růst teplot na méně než 2 stupně Celsia. Velice rád si vyslechnu vaše názory. Děkuji. Grazie. Děkuji. A teď mají slovo řečníci, kteří zastupují politické frakce. Za EPP pan Gáler, Dvě minuty třicet. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám jako zpravodaji. Um, o té zprávě o dalekém severu, pane komisaři, a rovněž za to, že jste navázal na sdělení z léta a vylíčil, jak pokročilo a jak vypadají naše zájmy. Vítám, že jste přijal závěry mé zprávy a ve mnoha oblastech i navazujete na tu zprávu, angažujete se. Ono to není bez kontextu. 15. května dojde k setkání ministerských předsedů pro Arktidu a v rámci Arktické rady se bude jednat o statusu EU přijetí jako stáleho pozorovatele. Na pozadí eh, těch dramaticky rostoucích politických a hospodářských zájmech u toho aktu, které se stupňují za poslední poslední dva roky, musíme tuto politickou angažovanost rozvíjet dále. U Evropy eh, priority musí znamenat, že eh, musíme hlídat přirozený eh, přístup k eh, surovinám a rovněž otevřené cesty eh, pro eh, lodě. EU e se musí angažovat konkrétně, rovněž i v Mezinárodní organizaci pro mořeplavbu v Arktickém fóru a čekám, že bude lépe koordinována politika vůči aktům a zejména investice, výzkum a vývoj trh, že to vše budou témata, kde se EU bude zasazovat o udržitelné řešení. Například Norsko dokazuje, že je možné najít rovnováhu mezi různými zdánlivě protikladnými zájmy, jako například ochrana přírody a hospodářství. Ehm, ale i ti partneři, kteří nám přejí, říkají, že musíme mít ehm, aktivní dialog k energetice s Islandem. Včera však um, islandský minister eh, eh, výslovně směřoval eh, své um, pozvání do toho pomyslného eh, stanu, kde mohou všichni Číně a jiným azijským státům, ale EU nezmínil. My musíme vypadat profesionálněji, musíme jasně dát najevo, že máme zájem, musíme být tou atraktivní partnerkou, eh, která bude vždy přizvána. Takže berme si to jako stimul, abychom využívali všech kanálů, nikoli pouze diplomatických, ale například i nevládních organizací, sítí informačních eh, společností, svazků a my jako eh, poslanci si to budeme velice vážit. Děkuji a za frakci SD paní Jakonsáry 4 minuty 30. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä komi- Paní předsedkyně, pane komisaři Fíle. Děkuji vám za toto velmi důležité zahájení diskuse a také za optimismus související s politikou pro Arktidu. A také ohledně toho, že zde existuje možnost, aby se Evropská unie stala pozorovatelem v Arktické radě. Chceme zajistit, aby se Arktida nestala tím Eldorádem. Měli jsme z toho ještě před několika lety strach, aby tam všichni se hrnuli za výzkumem a za průzkumy. Například Shell už upustila od hledání ropy v těchto oblastech, protože se to ukázalo mnohem složitější, než jak se zprvu zdálo. My chceme, aby tento region byl využíván mírovým, klidným a inteligentním způsobem a chceme také, aby byly dodrženy, aby byla dodržena práva domorodých eh, obyvatel této oblasti. Chceme spolupracovat s tímto regionem. Nejde pouze o vodu, jedná se o region, kde je celá řada nezávislých států, nebo tedy které patří nezávislým státům a je tam i pevnina, kterou obývá domorodé obyvatelstvo. A naše generace poprvé skutečně bere v úvahu práva těchto populací. Ještě před nedávnem jsem dávala rozhovor jedné severské televizi. Eh, sami tam se mě ptali, jestli víme, že existuje tento národ Laponců sami a co chceme udělat proto, abychom přiblížili Evropskou unii Laponcům a naopak? Mně přijde, že je to velmi důležitý bod. Myslím si, že je velmi důležité, že v Roveněmi bude založeno forum. Myslím si, že je to velmi dobrý způsob, jak propojit tyto domorodé obyvatele s politikou Evropské unie. Díky mezinárodní úmluvě bylo možné zajistit mír v tomto regionu a je to opravdu dobrý příklad spolupráce síly spolupráce a dohoda, kterou schválilo Norsko, řeší problémy v Berencově moři. A je to opravdu velmi hezký příklad toho, jak je možné vyřešit velmi významné problémy budování infrastruktury v tomto regionu Stejně jako budování mořských cest musí být i nadále podporováno, jak se říká ve zprávě Evropského parlamentu. Je velmi dobré spolupracovat v této oblasti a je třeba vzít v úvahu také dimenzi severské politiky. Kolega Gáler, který je zpravodajem, zdůrazňuje ve své zprávě severskou dimenzi a politickou strategii, především pokud jde o logistiku, dopravu a další oblasti. Důležité by také bylo slyšet, co chce udělat Evropská komise, aby opravdu provázala severní dimenzi s politikou pro Arktidu. A zajímalo by mě také, jaký bude program této strategie, jakým způsobem budeme tuto strategii prosazovat. Už velmi dlouho se o to snažíme a teď je opravdu na čase, abychom dosáhli konkrétních eh, výsledků. Děkuji vám, pane komisaři, za tento přístup eh, ohledně výzkumu a já vidím, že se opravdu komise snaží. A bylo by dobré, kdyby Evropská unie byla pozorovatelem. Grazie per il gruppo ALDE. Děkuji za frakci ALDE. Paní Jetemaky, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Arktický region to je voda, led a příroda. A kromě toho tam také žijí 4 miliony lidí, kteří se chtějí dále sami eh, rozdíl, rozvíjet a eh, žít v tomto regionu. Je zapotřebí růstu a investic do těchto regionů, ale také základů udržitelného rozvoje a zároveň je potřeba respektovat tamní biodiverzitu arktická politika Evropské unie postrádá strategii a e, moje frakce je proto, aby evropská e, arktická strategie byla co nejdříve navržena samozřejmě, která by zohledňovala e, lidi i přírodu. Paní předsedkyně, děkuji komisaři Filemu za to, že zmínil Arktické informační centrum a eh, jeho nutnost. Moje, moje frakce vyslovuje plnou podporu tomuto návrhu a stejně tak Sámská univerzita, eh, Laponská univerzita eh, byla založena, v tu vkládáme velké naděje a doufáme, že bude zřízeno také toto stále centrum. Chci ještě říci, že moje frakce podporuje eh, přihlášku Evropské unie do funkce eh, stálého pozorovatele v Arktické radě. Eh, je dobře, že tu pan komisař vidí pozitivní možnosti. Přineslo by to výhodu Evropské unii i Arktické radě, i lidí, kteří v Arktidě, lidem, kteří v Arktidě žijí. Příležitosti, které skýtá arktický region, musí stát velmi vysoko na žebříčku politických priorit Evropské unie a doufám, že až příště budeme o tomto tématu hovořit, bude tato diskuze eh, naplánována na poněkud dřívější denní eh, hodinu. A nakonec eh, bych chtěla říct také to, že u nás není žádný výbor pro arktické otázky. Ten je taky třeba možná založit. Možná v příštím eh, parlamentu by mohl takový výbor vzniknout, který by se zabýval eh, těžkými otázkami eh, arktické problematiky. Doufám, že něco takového by bylo proveditelné. A také by nám to poskytlo silnější a důležitější roli, a nejen parlamentu, ale i celé Evropské unii. Grupově. Děkuji a za zelené Pan Tarant, dvě minuty. Děkuji, budu mluvit estonsky, abych ukázal nějakou solidaritu s arktickými obyvateli. 2010. aasta märtsis před 37 měsíci v březnu roku 2010 eh, jsem v témže parlamentu hovořil o stejném tématu. Evropskou komisi zde v té době zastupovala Catherine Ashton a já jsem jí řekl, aby prokázala nějaký idealismus a navrhla mezinárodnímu společenství moratorium na těžbu přírodních zdrojů v Arktidě. Vysoká představitelka, stejně jako řada kolegů v parlamentu, mě radila, abych byl realističtější. Upřímně řečeno, já si nemyslím, že by v komisi bylo mnoho idealismu, ale snažil jsem se na to aspoň poukázat. Komise na druhé straně neukázala ani příliš mnoho realismu nebo pragmatismu. Jak jinak bychom byli v situaci, kdy komise sama nechce nic slyšet o těch 48 bodech, které byly navrženy v roce 2008. Nemusíte být britským euroskeptikem, abyste věděli, že pokaždé, když se objeví nějaký problém, tak se komise vytvoří, vymyslí instituci, která bude sloužit buď třeba bankovnímu dohledu, anebo to bude nějaká jiná monitorovací agentura ale nebyla schopná vytvořit nic pro arktickou oblast. Máme proto rozpočtovou linku? Ne, nemáme komise naopak snížila financování v příštích finančních výhledech o 12 v porovnání s tím, o čem hovořil pan komisař Fíle. Chceme se stát stálým pozorovatelem v Arktické radě, ale má naše Evropská služba pro vnější činnost odborníky na toto téma? Ne, nemá. Já tím chci říci, že nejsme připraveni na to zaujmout místo pozorovatele v Arktické radě, ale měli bychom být připraveni, protože je čím dál jasnější, že potřebujeme realistický přístup eh, k otázce klimatických změn a svět potřebuje mezinárodní zprávu v Arktidě, aby toho bylo dosaženo. Potřebujeme mít přehled o tom, eh, jaké tam jsou podmínky a za jakých podmínek a za jakých norem by bylo možné dále pokračovat v těžební činnosti, jaké zdroje tam vůbec jsou, jakým způsobem budeme používat eh, ozbrojené síly v Arktidě, pokud to bude nutné, jakým způsobem budeme provozovat záchranné kapacity, pokud jde o Arktidu. Já vím, že většina lidí v tomto parlamentu nepodporuje myšlenku, aby se Arktida prohlásila celosvětovou chráněnou oblastí, ale uvedu příklad z Estonska. Máme jednoslavného Estonce, který dal jméno jednomu ostrovu, i když na ten ostrov nikdy nedoplul. Ale jeden američan, který tam doplul o 44 let později, také předložil návrh, aby se ostrov jmenoval po něm. Ale teď je tam oblast, kde se nesmí provozovat žádné těžební činnosti. Bylo to vyhlášeno v roce 1976 a dokonce to potvrdil i prezident Medveděv. Takže když oni tomu rozumí, oni to chápou, proč to nechápeme my? Potřebujeme realismus a pragmatismus v komisi. Za frakci GUE pan Murphy, jedna minuta. Thank you, President. Uh, I think there is no greater Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že není lepší eh, příklad eh, šílené doby, v jaké žijeme, než eh, náš přístup k tomu, že se nám rozstavuje Arktida. Ehm, za 30 až 40 let už by tam mohlo nebýt nic. Moře stoupají a globální oteplování se zrychluje. Měli bychom mít, eh, být šokováni eh, v nejhorším scénáři, když eh, celé Grónsko bude zelené, stoupnou moře o 7 metrů, což znamená, že se potopí nikoli nějaké jednotlivé ostrovy nebo Indie, ale i Londýn, New York a všichni. Ehm, přesto však těžební společnosti pro naftu a plyn vysloveně slintají, když slyší o tom, jaké tam jsou zásoby. A baronka Aštonová um, um, má um, něco, co vlastně situaci neřeší. Um, ta soutěž o těžbu na Arktidě je nechutná. Musíme jasně říci ruce pryč od Arktidy um, kapitalistickému um, zlořádu by měl být učinět konec a měli bychom přijít s udržitelnou koncepcí. Pane Murphy, přijímáte modrou kartu? Uh, Děkuji, pane kolego. Za prvé, akceptujete, že občané, kteří tam žijí, mají právo na nějaký rozvoj? A za druhé, eh, berete v úvahu, že se nejednalo o eh, zlého kapitalistu, ale o, o čínský eh, ledoborec, který tam nejdříve dojel. Nejde tedy o kapitalisty, ale čínské komunisty, kteří chtějí Arktidu dobít. Um, Děkuji za tu otázku. Samozřejmě, že souhlasím s to s tím, že místní obyvatelstvo eh, má přednost, eh, co se týče jejich práv, ale já si myslím, že oni nejsou proto, aby jejich životní prostředí bylo ničeno. Tady se asi neshodneme v tom, co popisujeme jako kapitalismus, případně eh, komunismus. To, že jste pod diktátorou strany, diktátem strany, která si říká komunistická, neznamená, že jste komunističtí. Máte imperialisty kanadské, ruské, čínské a nyní se tam snaží e, i EU nějakým způsobem vměstnat. Snaží se soutěžit o něco, e, co e, selže a obětmi budeme obyvatele všichni, všichni obyvatele světoví. Děkuji a teď paní Esaja minuta 30. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari. Paní předsedkyně, vážený pane komisaři, Arktická rada bude v květnu rozhodovat o tom, jestli Evropská unie získá status stálého pozorovatele. A to v parlamentu budí obavy z toho, jestli máme možnost něco této spolupráci vlastně nabídnout. My nemáme žádné udržitelné eh, plány, které bychom mohli Arktické radě předložit. V roce 2012 vznikla směrnice a tu bych tady chtěla eh, vyzdvihnout Kolega Galeš tu měl skvělou úvahu z roku 2011 o politice udržitelnosti arktického regionu kde byly vytyčeny, vyjmenovány eh, možnosti Arktidy vzhledem k logistice, dopravě, ekonomice, biodiverzitě a tak dále, ale zároveň zdůraznili, jak je tento region zranitelný, eh, pokud jde o práva eh, původního obyvatelstva. A to i tento parlament uznává, že potřebují více ochrany a odpovědnosti za tento region. Komisař File ve své úvodní řeči řekl, že uvažuje nad zřízením Arktidy Statistického informačního centra. Není překvapením, že Finové zde v tomto sále podporují tuto iniciativu. Samozřejmě eh, Laponská univerzita se eh, osvědčila a eh, komisař může přispět svou expertizou k vytvoření udržitelné politiky pro Arktidu. Děkuji. Slovo má pan Gallagher, jedna minuta. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, ochrana a uchování eh, harmonie v Arktidě, pokud je o přírodu i populaci, musí být neustále chápána jako náš hlavní cíl abychom eh, správně pochopili eh, problémy této oblasti, musíme říct, že kdykoliv Arktidu navštívíme, tak eh, nám musí být stále připomínáno, že Evropský parlament byl proti dovozu tuleních kůží z Arktidy, který je hlavním zdrojem příjmu místního obyvatelstva. To je třeba mít na paměti, když tu hovoříme o blahobytu místního obyvatelstva. Já se eh, pravidelně scházím se svými kolegy z Kanady, Dánska, Finska, Norska, Švédska, USA, Ruska eh, a tento stálý eh, výbor je v popředí diskuzí o této problematice. Spolupráce na vysoké úrovni bude pokračovat i v červnu na souostroví Svalbard v Norsku a to je cesta k tomu, aby se Evropská unie stala stálým pozorovatelem v Arktické radě. Já jsem velice vděčný všem poslancům, kteří toto podporují a vítám eh, podání přihlášky ze strany komise a doufám, že bude přijata pozitivně. Um, eh, Pane Gallaghera, přijímáte modrou kartu? Um. Eh, vážený pane kolego, pokud jde o eh, eh, práva místních obyvatel, tak jsme byli poměrně podrážděni, když Evropský parlament už dříve rozhodl o zákazu prodeje tuleních kůží prodej tuleních kůží eh, dostal nějakou výjimku a nyní už eh, je možné prodávat tulení kůže. Víte o eh, této skutečnosti? Už jste nějak napravili toto nedorozumění? Uh, no, to není nedorozumění, já jsem si velmi vědom toho, že existuje výjimka, ale není to můj názor. Je to názor lidí především v Grónsku, kteří mají teď spoustu kulení, tuleních kůží, které teď nemohou prodat. A když s nimi hovoříte, bylo by dobrý, dobré se s nimi sejít. Vidíte, kolik mají těch kůží v zásobě. Musíme počkat, jak rozhodne soud, protože soud zatím ještě probíhá a my doufáme, že to bude rozhodnutí, které padne do několika měsíců. Je to ale důležitá věc, kterou jsme zde museli zmínit. Děkuji a slovo má pan Eickhout, jedna minuta. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme o strategii komise pro oblast severního pólu a já jsem opravdu velmi zklamán, když se hovoří o dialogu, o zodpovědnosti, o znalostech a když se hovoří o zodpovědnosti, tak se hovoří o vrtech, o vrtech, které představují malé riziko v této oblasti. Já opravdu nevím, co se tím myslí, když se podíváme na to, co se děje ve Spojených státech tam se třeba rozhodlo, že v určitých oblastech se už vrty dělat nebudou, protože je to oblast, která je velmi zasažena klimatickými změnami. Takže kde je ten idealismus komise? Říkáte, že tam nechceme vrty v arktické oblasti, chcete ji chránit. To by bylo něco, co by opravdu bylo stanoviskem. Spíše než tato prázdná slova, která opravdu k ničemu neslouží. Děkuji, pan Preda, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zpravodajem pro Island a Mám tedy velký zájem o strategii Evropské unie v arktickém regionu. Island je malou zemí, která ale hraje důležitou roli v tomto regionu. O čem svědčí fakt, že nový ředitel Arktické rady je Islandian. A První zasedání Arctic Circle proběhne v Reykjaviku. Já jsem velmi rád, že naše diskuse na toto téma, ta poslední diskuse, vedla k vytvoření politiky pro Arktidu ze strany komise. Arktická rada naopak posílila své administrativní a politické kapacity a je opravdu na čase, aby se Arktická rada otevřela aktérům, které jsou kteří jsou velmi aktivní v této oblasti. Evropská unie velmi přispívá k výzkumu v této oblasti. V letech 2007 až 2013 jsme vyčlenili 20 milionů eur na tento cíl. Takže náš eh, statut pozorovatele v Arktické radě, to je otázka zodpovědného partnerství. A to se nedá říct o jiných kandidátech na tento statut. Podle mě v případě Číny se jedná spíše o ambici. Evropská unie dokázala, že vzhledem k tomu, že když je Spolupráce založena na společných hodnotách tak může být nástrojem pro rozvoj regionu. Státy arktické oblasti tento příklad znají a uznávají. Děkuji. Děkuji, pan Belet, minuta 30. Thanks very much. Uh, Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, dobrý večer, vážení kolegové. Jako zpravodaj v výboru pro průmysl bych se rád soustředil na konkrétní záležitost eh, toho zkoumání zásob ropy a plynu. Hovorili jsme už o šelu na Alase a tam se jasně ukázalo, že podmínky, za kterých lze eh, zkoumat a případně budovat těžební kapacity, jsou opravdu obtížné možné. Eh, rovněž v této sněmovně se o tom hodně hovoří. Všichni víme, že kromě specifické kauzy eh, Grónska EU nemá žádné arktické eh, vody, ale když se hovoří o nové legislativě, která se má týkat těžby nafty a plynu na moři, eh, zavádíme jasné povinnosti u těžebních společností, které musí mít mechanismy reakce na jakékoliv eh, katastrofy a rovněž eh, legislativní povinnosti za škody a vše se bude týkat a forteriore i potenciální těžby v Arktidě. Doufáme, pane komisaři, že nás podpoříte a že to přednesete a budete budete to prosazovat i na Arktické radě a doufejme, že se brzy stanete tím stálým pozorovatelem, ale že využijete i svých kontaktů se zainteresovanými stranami eh, v rámci komise. Děkuji a slovo má pan Křip na minutu 30. Děkuji, paní. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie má samozřejmě pouze omezený vliv na to, co se pojí s Arktidou a rovněž na to, eh, jaké tam máme vztahy, protože vlastně eh, nemáme eh, členy kteří by byli těmi hlavními hráči. Ale existují státy už, které mají status pozorovatele, například i Polsko tento status má, což někdy plyne i ze skutečnosti, že máme celou řadu vědců, kteří tam působí, máme vědecké programy, budujeme si tu pozici. V roce 2011 bylo předmětem naší práce vypracování zprávy o dalekém severu. Já jsem tehdy s kolegy po, předložit čtyři podměnací návrhy a jsem velice rád, že se nyní ocitli v určité podobě i v tomto sdělení komise, zejména otázka badatelské infrastruktury, zkoumání mořského dna eh, a eh, rovněž i finanční prostředky, konkrétně 200 milionů eur na tyto badatelské eh, programy. Samozřejmě, že to nestačí, rádi bychom viděli větší angažovanost a zároveň si musíme musíme lépe uvědomit, to specifikum Arktidy i specifikum úlohy Arktidy pro stabilizaci klimatu, pro zásoby například e, přírodních zdrojů, vše, co je spjaté se životem Inuitů, domorodého obyvatelstva, to vše musí velice e, senzitivním způsobem se snažit dosahovat e, vyváženého přístupu. Jde o to, že nesmíme najednou e, někde e, zabodnout vlajku a říci, tady si už teď budeme dělat e, cokoliv chceme, protože jsme tady první my, to je příliš cený zdroj, než aby se takto mohlo jednat. Děkuji. Děkuji a teď v rámci Catch the Eye paní Basesko, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Arktida je strategicky důležitá oblast, její strategický význam neustále roste. Tání ledovců vedlo k tomu, že se zde objevily velká ložiska uhlovodíků, která jsou důležitá pro celou řadu států. A Evropská unie musí hrát důležitou roli, aby podpořila spolupráci v tomto regionu a také napomohla při řešení výzev. Hlavním cílem pro koherentní strategii by měla být podpora rozumného a udržitelného využívání zdrojů Arktidy. Energetické zdroje objevené v tomto oceánu musí být zodpovědným způsobem využívány, aby nepoškodily ekosystémy v tomto regionu. Jsem znepokojena především tím, že v tomto regionu je skutečně eh, možné, že začne konkurence a boj o tyto zdroje. Děkuji, pan Karas. Eh, vážená paní předsedkyně, eh, vážení poslanci, chtěl bych informovat Evropský parlament o tom, že příští týden od pondělí do středy se bude konat eh, parlamentární konference o Arktidě. Tak doufám, že tento parlament tu bude moci být zastoupen. Nevím, jestli jsou pozměňovací návrhy k návrhu usnesení zejména k k Evropské radě a k Arktické radě, která v květnu rozhodne o statutu pozorovatele. Už jsme slyšeli ze strany Kanady a Ruska nějaké hlasy. Já prosím všechny přítomné, eh, pokud mají nějaké kontakty, které bychom mohli využít, k tomu, abychom e, vyslali někoho na to hlasování. Máme tři členské státy a Island, šest pozorovatelů. A bylo by dobré na té konferenci příští týden e, společně vyřešit všechna tato téma a také prosím komisi o úzkou spolupráci v této věci. Děkuji. Slovo má pan komisař Fila. Děkuji, eh, paní předsedkyně, vážení poslanci. Eh, chtěl bych vám nejprve poděkovat za vaše cenné podněty, které jste tu eh, dnes večer vznesli. Evropský parlament je eh, důležitou hnací silou, která leží za vývojem eh, arktické politiky Evropské unie a dnes jste znovu zdůraznili, že Arktida je eh, region, který má vliv na nás všechny. Mnoho z vás se zmiňovalo o e, domorodcích, domorodých e, obyvatelích a já bych chtěl e, velice jasně říci, že Evropská unie bude hledat patřičné způsoby, jak zajistit, aby zástupci arktických domorodců byli informováni o evropských politikách a aby byli zváni ke konzultacím na základě eh, určitých platform, kde budou moci vznášet své připomínky evropským institucím a evropskému publiku. To eh, je, účel, to je úmyslem komise a Evropské služby pro vnější činnost vést pravidelný dialog s domorodými národy. Jasně jste tu prohlásili, že Arktida eh, bude potřebovat podporu, aby mohla čelit eh, dramatickým eh, ekologickým a ekonomickým výzvám, které jsou relevantní nejen pro dnešní generaci, ale i pro budoucí generace. Spolupráce je klíčová, musíme se chopit naší zodpovědnosti a přispět k této spolupráci. V tomto kontextu bych eh, se rád trošku zmínil o problému eh, vrtů v arktickém regionu. Arktické státy a Evropská unie mají společný zájem, eh, aby arktické přírodní zdroje, jak na podmořském dně, tak na souši, byly využívány udržitelným způsobem, který by neohrozil eh, životní prostředí v Arktidě a který by byl ku prospěchu místním obyvatelům. Evropská unie nemá eh, žádné přímé pobřeží u Severního ledového oceánu a většina dnes známých zdrojů se nachází eh, v pásmu 200 mil nebo na kontinentálních šelfech pobřežních států Arktidy. Také e, v dnešní debatě zazněly zmínky o spolupráci s dalšími zeměmi. My už e, intenzivně vedeme dialog se Spojenými státy a Kanadou na téma e, výzkumné spolupráce v Arktidě. Evropská unie pravidelně vede dialog o arktických problémech s Norskem a vyměňuje si názory s Islandem a hledá shodné rysy našich politik. Také máme eh, úspěšný rámec spolupráce, spolupráce s Islandem, eh, Ruskem a Norskem prostřednictvím severní dimenze. Partnerství mezi Evropskou unií a eh, Grónskem přinese nové příležitosti, jak můžeme poskytnout pomoc. Další vývoj naší politiky bude také e, ovlivněn e, tou přihláškou ke statutu pozorovatele v Arktické radě. Chtěl bych tady zdůraznit jeden důležitý e, bod. Navážu na to, co řekl pan Karas před chvílí. Chvilku se u toho zastavím. Arktická politika Evropské unie, eh, obsažená ve sdělení z roku 2012, není strategie, nebo není to zatím strategie. Tato politika eh, se vyvíjela od roku 2008 a stále je jaksi ve fázi vývoje. Debaty, eh, jako je ta, kterou právě teď vedeme, pomáhají eh, dále eh, pilovat a eh, dolaďovat arktickou politiku, abychom ji jednou, abychom mohli jednou předložit dokument, který by mohl být nazýván strategickým dokumentem ohledně spolupráce mezi vysokou představitelkou a komisí na jedné straně Vysoká představitelka to zastává vlastně dvojí funkci místo předsedkyní komise, takovou koordinační funkci. Do té doby to sdělení z roku 2012 a zejména e, pracovní dokument o inventáři aktivit v rámci vyvíjení e, arktické politiky Evropské unie e, se zabývá byl adresován eh, většině požadavků vás europoslanců, zejména pokud jde o koherenci eh, regionálního programování a výzkumného programování a také ohledně rozšířování kontaktů s domorodým arktickým obyvatelstvem. Evropská komise a její agentury eh, se také aktivně účastní činnosti pracovních skupin Arktické rady. V tomto kontextu eh, bych se také chtěl krátce zmínit o problému financování. Příležitosti eh, k financování eh, jsou v tuto chvíli zkoumány z hlediska víceletého finančního rámce. Horizont 2020 a regionální a přeshraniční programy budou patrně klíčovými oblastmi e, v rámci arktické problematiky. Když se teď vrátím k naší přihlášce ke statutu pozorovatele, tak jsem vděčný za slova e, pana poslance Karase. E, věříme, že Arktická rada dospěje k férovému rozhodnutí a že zejména e, uzná e, významný příspěvek, který Evropská unie může přinést tomuto velice důležitému regionu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane komisaři. Tím je rozprava ukončena a hlasování proběhne v červnu. Příští zasedání tedy bude pokračovat zítra od 9 do 14 a od 15 do 17 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a najdete ho na webových stránkách parlamentu. Končím dnešní zasedání.